Das ist unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. ja. I would like to start. Dovolte mi, abych zahájil naše dnešní zasedání. Přeji všem dobré ráno, dámy a pánové, milí kolegové. Rád bych pokračoval ve svém rodném jazyce, protože máme k dispozici tlumočení do mnoha jazyků. Eh, je to naše první zasedání ve Štrasburku. A Pravděpodobně jich ve Štrasburku již nebudeme mít mnoho, protože zvláštní podmínky ve Štrasburku nejsou pro náš vyšetřovací výbor ideální, vzhledem k tomu, že kolegové jsou během plenárního týdne vytíženi. Většinou jsme zasedali v Bruselu a tam jsou podmínky pro takovéto schůze mnohem lepší. Nicméně si dovolím vás všechny co nejsrdečněji přivítat. máme na programu velmi důležité téma, a sice půjde o dopad panamských dokumentů na rozvojové země a na naše vztahy s nimi. Velmi rád bych přivítal dva velmi důležité hosty, kteří dnes přišli mezi nás, aby nás informovali o svých profesních zkušenostech, které v této souvislosti nazbírali. Pozvali jsme i třetího novináře, který se s námi nicméně spojí pouze prostřednictvím videa. Eh, ten novinář promluví na konci a přítomní hosté na začátku. Dovolte mi, abych nejprve přivítal Alvin Mosiomu, zakladajícího výkonného ředitele Africké sítě pro daňovou spravedlnost, který zároveň eh, působil jako předseda Koalice pro finanční transparentnost. E, velmi srdečně vás vítám. E, já jsem se ve vašem životopise dočetl, že jste studoval v Mohuči na univerzitě, to znamená v regionu, od, ze kterého já sám pocházím. Velmi vám děkuji za to, že jste přijel mezi nás. A Očekáváme od vás, že nás budete dobře informovat o daňové politice v Africe, protože jste předním zástupcem eh, té, to, to, na tomto poli v Africe. Napsal jste také několik knih o tomto tématu. Takže vás srdečně vítejte. A kromě toho vítám Nuhu Rybadu, hosta, který sedí vedle vás a je to zakládající předseda nigerijské protikorupční agentury a Komise pro hospodářské a finanční trestné činy, pan Rybadu, byl také vedoucím prokurátorem v rámci nigerijské policie. To znamená, že je to další velmi zkušený africký politik a úředník, který se vyzná Eh, v daňových záležitostech a sehrál v této souvislosti velmi důležitou roli. Velmi srdečně vás vítáme. A to i proto, že jste předsedou speciální task force o získávání příjmů z ropy, která byla tedy založena v roce 2012. A kromě toho eh, se s námi prostřednictvím videa spojí Will eh, Fitzgibbon, z Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů e, a zaměří se na dopad e, Panama Papers, panamských dokumentů na Afriku. E, každý z hostů by měl hovořit sedm minut, nicméně nás tu ještě není mnoho, jsou tu přítomní oba. Spoluspravodajové vítám pana Koforda, pana Ješka, jsem rád, že jste Eh, tady mezi námi a nejprve dostane slovo pan Mosioma. Ehm, Děkuji. Nicméně já nebudu hovořit německy, můžete mluvit francouzsky, anglicky, jak chcete. Dobře, já budu hovořit svým rodným jazykem. Thank you, thank you very much. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panelu za to, že pozval mě a mou organizaci, abychom, abych se dostavil a podělil se s vámi o názory na tuto důležitou otázku. Já jsem se zdaněním zabýval posledních deset let a myslím si, že nebyl vlastně E, zatím dostatečný prostor pro diskusi o e, zdanění daňových unicích, než právě došlo k těm e, unikům panamských dokumentů, kdy teď se tady hovoří o dopadu na rozvojové země. Mám čas pouze sedm minut, takže to rychle projdu a doufám, že budeme mít čas na podrobnou diskusi i vzhledem k tomu, že tady není tolik lidí. Takže když dovolíte, pane předsedo, pokud je to nějaké poučení, eh, které si můžeme vzít z úniku panamských dokumentů, eh, tak je to to, že to je věc, která prostě se týká celého světa, že ty eh, aktivity obsažené v panamských dokumentech mají vlastně přímý dopad na životy lidí třeba v Sierra Leone, že to, co dělá vláda v Ugandě třeba pro poskytování zdravotní eh, péče může být podkopáno strukturami, které jsou vytvářeny v Panamě a mají vlastně napojení třeba na ostrově Jersey nebo na Mauriciu. To je pro mě jedna z, jedno z hlavních poučení. I když to někdy vypadá, že svět je vlastně rozdělen z hlediska financí, eh, tak se ukazuje, že tomu tak není a že to, co se stane v, jedné, v jednom koutě světa, má přímý dopad na lidi eh, v druhém koutě světa. Za druhé, druhé poučení, které si můžeme vzít, je to, že eh, vlastně daňové úniky Eh, vlastně znamenají určité nejasnosti v celosvětovém daňovém systému a je třeba se snažit osvětlit tento daňový systém a vnést větší transparentnost do mezinárodního finančního systému. Můžeme to eh, diskutovat i o, z hlediska konkrétních kroků, které my v rozvojových zemích považujeme za nezbytné. Třetí věc je to, že je zcela nezbytné od samého počátku vytvářet rámec, který bude inkluzivní, i když víme, že problém daňových uniků eh, se dotýká všech zemí. Není to věc, která by se týkala buď jenom rozvinutých nebo rozvojových zemí, týká se to všech. A je třeba hledat taková inkluzivní řešení od samého počátku. A Tady máme my eh, obavy z hlediska postupu BEPS, protože z hlediska vlastně vývoje tohoto eh, konceptu třeba rozvojové země do toho nebyly zapojeny a vidíme už dopady toho, i když tady jsou snahy, aby ten koncept se stal inkluzivnějším, probíhají různé regionální konzultace, ale myslíme si, že některé problémy souvisí s tím, že právě eh, třeba do toho konceptu BEPS Eh, nebyly zahrnuty rozvojové země. Jak, jak vám řekne každý lékař, pokud třeba na začátku ta diagnoza se neudělá úplná, eh, tak stejně tak i ta léčba eh, nepovede třeba ke kýženému výsledku. Další věc, transparentnost nemůže být odvětvová. Ty nejasnosti ve všem jsou hrozbou pro transparentnost. A my tedy potřebujeme eh, jasně transparentní přístupy, jsou třeba eh, připravovány zprávy podle jednotlivých zemí, existuje nějaký černý seznam daňových rájů a je třeba, aby zjišťování skutečných vlastníků, eh, vytváření těch zpráv pro jednotlivé země odráželo i globální povahu tohoto problému. My uznáváme eh, vlastně úlohu EU a Evropského parlamentu eh, v této záležitosti, kdy se snaží tedy bojovat proti daňovým rájům, daňovým únikům. Je třeba zajistit, aby tato ten, konzistentnost v politikách EU i jednotlivých států eh, byla zajištěna, aby se nestalo, že jednou rukou se něco dá a druhou rukou se, se to vezme. Když se podíváte na smlouvy, které EU uzavírá s různými rozvojovými zeměmi, tak uh, oni mají velký uh, často dopad na to, Eh, jak může daná země vlastně využívat svých domácích eh, zdrojů k vytváření eh, nějakého ekonomického růstu a někdy komplikuje získávání investic. Je třeba uznat, že v mnoha rozvojových zemích jsou problémy, které pak právě i vedou třeba k daňovým únikům, tak je zároveň důležité poznamenat, že to není jediný problém. Budování eh, kapacit někdy eh, se nabízí jako určitý všelek. Eh, vždy, když se o tomhle hovoří, tak o nějakých problémech, tak se vždy říká, musí se to řešit tím, že se budou budovat další kapacity, že je třeba vytvářet nějaký inkluzivnější rámec pro řešení úkolů Eh, samozřejmě i to je důležitý nástroj pro rozvojové země, ale není to jediné řešení a je tedy třeba to mít na paměti. Pokud jediný nástroj, který máte k dispozici, je kladivo, tak potom každý problém eh, vypadá jako ořebík. A tím bych asi uzavřela a rád ještě budu s vámi diskutovat. Děkujeme. Pane Moziomo, vy jste úplně přesně dodržel časový rámec a to asi poukazuje na to, že už jste někdy byl v Německu a to byl jenom takový vtípek. Já vám explicitně děkuji. My jsme od vás obdrželi také písemné odpovědi a ty jsou velice informativní i nad rámec vašeho projevu. A než začneme rozpravu, dostane slovo pan Nuhu Rybadu. Máte slovo. Is it? Já budu hovořit anglicky. Děkuji vám, vážený pane předsedo, a děkuji členům tohoto výboru, že mě pozvali na toto slyšení v tomto úžasném městě. Já působím v oblasti potírání mm, korupce už eh, velice dlouho. Ve své profesní kariéře byl jsem policista, byl jsem státní zástupce a byl jsem eh, také v komisi potírání korupce. A já také chci poděkovat tomuto výboru Evropě, protože jsme dostali výraznou finanční eh, podporu v souvislosti s EFCC a podařilo se nám odhalit na 10 eh, milionů eur a odsoudit některé osoby na základě vlastně i té finanční podpory, kterou jste nám poskytli k tomuto vyšetřování. A eh, jistě tedy chápete, jak eh, to pro mě bylo velice zajímavé, když vypuklo ehm, ten skandál s Panama Papers o loni. Asi je to nejvýznamnější eh, odhalení v této oblasti. Došlo vlastně k odstoupení čelních eh, představitelů v oblasti obchodní, politické a zahájilo to vyšetřování v mnoha oblastech. Dopady na Afriku byly výrazné. To je kontinent, z kterého pocházím a který byl často eh, bezprecedentně rabován svými čelními představitelmi. Odhaduje se to, že eh, nekalými finančními toky přišel o 50 miliard eh, dolarů. Podle ta, panelu Tabombeky bylo zapojeno mnoho čelných představitelů Afriky a využívali Monsák Fonseca k praní špinavých peněz, ukrývání bohatství a dalším pochybným operacím. Týká se to v Nigérii minimálně 120 individuálních eh, společností i jednotlivců, kteří eh, provozovali různé offshoreové společnosti v daňových eh, rájích a byly do toho zapojeni také významní politici našich zemí společnost, která koordinuje zprávy v souvislosti s Panama Papers a Afrikou, tak z 54 afrických zemí 52 využívalo offshoreové společnosti vytvořené Fonseca. Ve zprávě se uvádí, že 44 těchto zemí využívalo offshoreové společnosti k souvislosti s obchodními dohodami v oblasti ropy, plynu a těžby já jsem se setkal cestou sem eh, s eh, šéf-redaktore novin Premium Times, který říkal, že vlastně ti nejbohatší Afričané, kteří byli uvedeni ve Forbesu 2016, také vlastně se skoro všichni vyskytují v těch odhalených e, dokumentech. Také se objevily další zprávy. Například James Ibory, to je případ, který já jsem vyšetřoval, eh, který eh, nedávno si odseděl trest ve Spojeném království, vytvořil takový systém, který pomáhal vlastně v tom, aby okrádal eh, stát, který byl bohatý na ropu. Potom také se objevilo mnoho eh, detailních informací o různých prostřednících, kteří eh, vydali miliony dolarů na eh, různé úplatky. Také docházelo v podvodům na straně ministerstva, pod které spadala těžba ropy, a to v míře 1,8 miliard dolarů. Dva nabíbiští obchodníci byli také zapojeni do skandálu Monsach Fonseca. Docházelo eh, také k tomu, že například velká zemědělská dohoda eh, v Mozambiku vedla k tomu, že z ní profetroval jenom nemnozí. Také byla využívána korporátní síť různých eh, společností v souvislosti s egyptskou společností odhalení politiků a obchodníků ukazuje, jak využívali anonymitu ke skrývání eh, bohatství a jejich odvádění. A jde o to, aby v zemích se začaly vytvářet rejstříky vlastnictví. Žádáme rozhodné kroky proti daňovým rájům. Předseda panelu Africké unie Tabombeky řekl, že třeba zde koordinovaně globálně postupovat proti nekalým finančním tokům, daňovým ráňům a e, finančním tajemstvím. Musí se to řešit prostřednictvím obchodních rejstříků tak, aby se posilovala transparentnost této oblasti. Setkání otevřeného afrického regionálního partnerství v květnu 2016 spustilo národní plán, zahrnuje sběr informací o e, vlastnících společností. Na antikorupčním summitu v Londýně bylo vyjádřeno přání, aby se vytvořil veřejný rejstřík, podobně v Ganě. A byla zde vytvořena cestovní mapa v roce 2016. V únoru bylo zasedání Transparency International v Akře a dalších organizací a bylo to financováno DFID. A tam bylo diskutováno o e, míře této problematice v Africe ve spojení s nejasnými vlastnickými vztahy. Účastníci z Gany, Keny, Nigerie a dalších e, zemí e, referovali o tom, co dělají jejich vlády v souvislosti s korporátními informacemi. A Panama Papers asi vyvolali opravdu velké množství aktivit. Přesto chci vyzvat africké vlády, aby rozhodně a naléhavě eh, trestně stíhali ty, kdo porušovali právo prostřednictvím offshoreových eh, společností, protože zde opravdu je nutné konat. Děkuji. Ja, vielen, vielen Dank auch an Sie. Děkuji. Děkuji i vám, pane Rybadu. Já jsem nezmínil, že jste byl hlavním prokurátorem nejen v nigerijské policii, ale byl jste také jmenován eh, spojenými národy do monitorovací mise v Afganistánu v roce 2011. To znamená, že máte skutečně bohaté zkušenosti. Já bych navrhnul, abychom eh, ten příspěvek novináře, který máme nahraný na videu, eh, pustili teprve po diskuzi. Navíc je to tak, že ten text toho novináře mají všichni kolegové k dispozici. To znamená, že ty argumenty, které tam jsou a které eh, tam do toho textu vypsal, budete mít také k dispozici. Pokud už bychom se na konci nedostali eh, k tomu, abychom to video pustili, tak bychom každému z vás pustili to vy, poslali ten link, abyste si to mohli pustit sami. Rád bych poděkoval oběma e, řečníkům. Z toho, co jste řekli, jsme vytušili, jaká, jakou jaké dim, jakých dimenzí dosahují ty problémy v Africe. Vy jste zmínili eh, mnoho zemí. Ve 44 zemí působila agentura eh, Fosek Fonseca, což je tedy eh, závažné. Vy jste řekl, že systém BEPS je problém OECD, problém evropský, ale že při tom celkovém pohledu nesmíme Afriku v žádném případě ztrátit, ztrácet ze zřetele. Já tedy navrhuji následující postup. Máme k dispozici seznam řečníků a já začnu tím, že dám slovo eh, Jepu Kofodovi a panu Petru Ješkovi, to znamená našim oběma spoluspravodajům. Jepe, máš slovo. Je to tak, že každý slot tedy bude mít pět minut, eh, eh, jednu minutu otázka a potom maximálně čtyři minuty na odpověď odpověď. Děkuji, děkuji oběma hostům, že mezi nás přišli a že nám eh, tedy poskytli velmi důležité informace. Když se podíváme na to, jaký dopad mělo vyhýbání se daní a daňové podvody na rozvojové země, tak je to dopad obrovský. Oxfam vypočítal, eh, že v 52 eh, rozvojových zemích, že 269 eh, miliard amerických dolarů by bylo možno mobilizovat na financování veřejných služeb, pokud by se tedy daně vybíraly účinným způsobem. To znamená, že to je mnohem více než rozvojová pomoc, kterou těmto zemím poskytujeme a je to velmi klíčová záležitost. Mosak Fonseca eh, a s tím zpětá záležitost, to je pouze špička ledovce. Je to jedna společnost, eh, a musíme si uvědomit, že je to celá řada dalších společností, které dělají stejné eh, obchody, stejné kroky. To znamená, že to musíme mít na paměti. Vy jste zmínili transparentnost jako eh, klíčovou záležitost. Je tedy potřeba eh, zajistit transparentnost a <clears throat> vy jste eh, se tedy snažili eh, probírat ty zprávy pro jednotlivé země. Já bych se vás rád zeptal, jak z evropské strany prostřednictvím naší legislativy můžeme pomoci rozvojovým zemím v tom, aby tady zajistili větší transparentnost. Víme, že ty eh, zprávy za jednotlivé země hm, zatím eh, neodhalují ty data za jednotlivé země, jsou to agregovaná data my tady máme tady rejstřík eh, těch vlastníků, eh, který je k dispozici a já bych se vás rád zeptal, co tady na to, proto můžeme učinit na eh, globální úrovni za nás, za Evropskou stranu. A další věc, daňové ráje. Jak tady můžeme vytvořit standardy pro tento problém a další věc, reciproty. My v rámci OECD máme společné standardy pro Mm, předkládání informací, ale je tady potřeba eh, mít procesní eh, pravidla pro to, aby to tedy bylo eh, všechno standardní. Děkuji vám, děkuji vám za tyto velmi důležité informace. Děkuji. A ta otázka byla tedy směřována na oba řečníky. Kdo z vás bude chtít začít? Prosím. Děkuji za to, že jste vznesl tento dotaz. Rád bych začal tím, co podle našeho názoru jsou tedy klíčové otázky v rámci toho procesu BEPS, to znamená eh, projektu narušování daňového základu a přesunu zisku. My jsme tedy v těch konzultacích zjistili, že různé země různé regiony chápou ten projekt BEPS různě. Například v afrických zemích je to tak, že BEPS eh, tedy eh, je naplňován informacemi o eh, komoditách. To znamená, že právě těžební průmysl má na to velký vliv a Někdy eh, se naopak má za to, že toto je mimo ten mandát. To znamená, že je potřeba, abychom tady měli eh, stejné podmínky, abychom tedy eh, ve všech regionech diskutovali o stejné, stejných věcech. A další věc, daňové pobídky. Na, naše organizace se tomu několik let věnovala. Věnovali jsme se tomu, jak tedy vypadá daňová konkurence a jak vypadá narušování daňové konkurence a narušování daňového základu. Eh, řešili jsme i eh, zdaňování srážkovou daní. To tedy aplikuje celá řada zemí Nicméně se domnívám, že ještě důležitější je jedna věc a to se v podstatě vztahuje k tomu, co, na co jste se ptal. Definice BEPS eh, vychází eh, tedy z předpokladů eh, transferových cen podle OECD a my víme, že v mnoha rozvojových zemích toto je velmi náročná záležitost. Mnoho, africký, mnoho afrických zemích a to je doloženo i ve zprávě, ze které vycházíme, mnoho evropsk- eh, afrických zemí ani nemá eh, tedy jednotky těch transferových cen. My tedy potřebujeme eh, automatickou výměnu informací, která by byla vzájemná. A bylo by dobré, kdyby nám evropské země pomohly v tom, eh, jak tedy tyto otázky zasadit do kontextu eh, rozvojových zemí. My tady potřebujeme automatickou výměnu informací, ale zároveň je to tak, že africké země často nemají eh, transferové ceny a jednotky transferových cen. To je tedy směr, kterým se bude BEPS vydávat vzhledem k tomu, jaká je skutečnost v mnoha rozvojových zemích. Například Alžírsko je jeden z příkladů. Velká část rozpočtu je e, financována z národních zdrojů. Ně jsou pouze součást, nebo jednou z částí financování tohoto rozpočtu. To znamená, pokud to mám schrnout, tak je velmi důležité, abychom dostali nějaké návrhy, které se eh, tady objeví na stole, o kterých budeme moci diskutovat. Eh, nejde pouze o to, aby ten proces byl inkluzivní, to znamená, že by se ho účastnili i rozvojové země, ale je důležité, abychom do toho zahrnuli i otázky, které jsou pro rozvojové země relevantní. Děkuji. Mr. Rybadu. Děkuji vám, pane Rybadu. Tak já navážu na to, co říkal tady kolega. Eh, asi nejdůležitější, eh, co může EU udělat, je, aby prostě stála v čele, aby eh, dělala dobré právní předpisy, kterými se ostatní mohou inspirovat. je třeba říci, že vy jste politicky důležitý blok, můžete zaujmout nějaký jasný, transparentní uh, uh, postoj a ten se potom vlastně šíří dál. Ostatní země vás kopírují a inspirují se tím, co děláte. To znamená, nějaký právní předpis Evropské unie může skutečně eh, udělat velkou změnu ve světě, protože může ukázat i ostatním, jak je možné pomocí zákonů přistupovat k problému. Takže prosím, eh, ujměte se té vůdčí úlohy, zhostěte se iniciativy a buďte také spravedliví v tom, abyste zapojili i třeba rozvojové země, které e, sami nemají e, dostatečné kapacity na to, aby jejich činnost měla takový dopad, jako má ta vaše. V této věci bychom určitě potřebovali vaší pomoc. A také je třeba, abyste to udělali rychle, protože teď je ten vhodný okamžik a neměli bychom e, to nechat vyprchat. Za druhé je třeba pomáhat i samotným rozvojovým zemím, aby měnili své zákony. A to je možné dělat různými způsoby vysvětlit jim, jak postupovat. E, třetí věc. E, když prostě jsou nějaké daňové e, ráje, tak je třeba postavit nějak mimo zákon, protože to působí veliké problémy, protože často vlastně ti podnikatelé třeba e, si ty e, peníze ukládají někam, odkud se vlastně nedají dostat. A skutečně e, je to, je to obrovské množství peněz, které byly ukradeny a uloženy v těchto daňových rájích a pokud by bylo možné to nějak mm, legálně zastavit, hodně by to pomohlo. Ano, také je třeba pomáhat té, tomu budování kapacit Eh, vlastně komunikovat eh, s médii, s místními orgány činnými v trestním řízení. Já třeba eh, musím poděkovat za podporu, kterou jste dali naší ekonomické a finanční komisi v Nigerii v roce 2000 pět, protože vy jste nám tenkrát dali 24 milionů dolarů na práci té agentury a my jsme vlastně díky tomu získali zpět spoustu peněz. 500 lidí bylo uvězněno a to, to skutečně velice pomohlo. Takže toto jsou eh, různé možnosti, různé cesty. A také je třeba vlastně zjednodušit ten proces získávání informací, abychom eh, se snáze dozvěděli eh, třeba, jak postupujete, co děláte, eh, protože to potom může zase pomoci lidem v celém světě. Děkuji. Nyní Petr Ježek, spoluspravodaj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pánové, za vaši přítomnost, velice si toho vážíme. Děkuji také za vaše písemné odpovědi a za vaše prezentace. Mě by zajímalo, jak z svého pohledu vnímáte ten druhý konec řetězu, nebo eh, toho řetězce, to znamená, když vlastně eh, se dostávají ty nelegální finanční toky z Afriky do Evropy, Eh, máte představu, do kterých zemí v Evropě se především dostávají? Je to dáno nějakými speciálními vazbami na ty země, nebo jsou eh, tady prostě nějaké země v Evropě, které přitahují více eh, ilegálních peněz z Afriky než jiné? A v tomto ohledu, jak vidíte evropské právní předpisy a jejich vymáhání? Co by se dalo zlepšit? A za třetí, pokud jde o seznam vysoce rizikových zemí, které se, který se připravuje v EU v současnosti, myslíte si, že by mohlo obsahovat eh, i třeba pobídky potřebné pro africké země, aby vlastně uspořádali eh, situaci eh, ohledně toku financí ve své zemi. Děkuji. Děkuji. Tak kdo chce začít, prosím. Tak eh, ještě jednou, abych eh, odkázal na tu zprávu eh, panelu na vysoké úrovni. Tam je uvedeno, že kromě té částky 50 miliard, o kterou země přicházejí, jak bylo uvedeno ve zprávě, se tam také říká, že vlastně srdcem těch nezákonných finančních toků jsou daňové ráje eh, v Karibiku, v Evropě i v Africe. Ty daňové eh, eh, ráje jsou v celém světě. My třeba teď vlastně, naše, naše organizace teď bojuje proti snaze Keni stát se také takovým daňovým rájem. Takže řekl bych, že to dochází eh, k nárůstu těchto tendencí nejen v bohatých zemích, ale i v rozvojových zemích. Není E, vlastně e, na našem kontinentě žádný velký skandál s korupcí, který by neměl nějakou souvislost s daňovým rájem. Vždycky, když je nějaký obrovský e, skandál korupční, tak se ukazuje, že tam prostě je napojení na daňové ráje, ať už to jsou Kajmanské ostrovy, ostrov Jersey, Panama a tak dále. Takže existuje tady opravdu globální dimenze tohoto problému, to je třeba říci. Co konkrétně lze udělat? My v Africe eh, si myslíme, že poslanci mohou sehrát eh, pozitivní eh, úlohu, protože myslíme, že by se určitě tomu nevěnovala ve světě taková pozornost tomuto problému, kdyby Evropský parlament na to tak hlasitě neupozorňoval. Myslím si, že to skutečně byla veliká zásluha. V Africe nedávno vznikla africká parlamentní síť pro nezákonné finanční toky. Tato síť se snaží propojit i africké poslance eh, vlastně napříč kontinentem, aby společně hledali řešení, protože to řešení je jednak možné na domácí úrovni, eh, to jsou eh, prostě třeba různé daňové dohody, které ty země podepisují třeba právě s těmi daňovými Eh, ráji. A často tyto dohody vůbec nejsou projednávány v parlamentech eh, nebo nejsou kontrolovány parlamentem, takže je vlastně třeba posílit ty vzájemné eh, vazby. A možná ještě poslední věc, kterou bych k tomu řekl. Pro mnohé úřady, ať už to jsou protikorupční orgány nebo jiné typy orgánů, tak všechny potřebují informace, aby věděli, eh, co, jaké vlastně zahraniční subjekty eh, vlastně takto přelevají finanční toky, co třeba dělají konkrétní úřady v různých zemích v té věci. Takže je třeba zajistit, když třeba se dělají ty zprávy pro jednotlivé země, aby vlastně třeba tam i ty hranice byly, eh, byly Eh, přiměřené, protože zatím ty hranice pro ty podniky, které do toho mají být zahrnuty, jsou tak vysoké, že odpovídají třeba HDP celé jedné africké země, jako třeba Liberie a podobně. Takže možná to je další věc, která by byla dobrá vlastně snížit ty hranice, aby tam byly informace o více firmách v rámci řešení problému. Děkuji vám. Byla tady otázka na evropské země, které eh, také jsou eh, příjemci těchto poskvrněných peněz. Eh, teď to už tak není, ale zhruba před 10-15 lety to platilo. Já si vzpomínám, když jsme začali pracovat v EFCC, tak jsme měli případ třeba Abači, který vlastně, vlastně eh, odklonil 6 miliard dolarů z eh, Nigérie. Část byla uložena ve Švýcarsku. Eh, třeba 1, miliardy prošla vlastně přes Spojené království. Ale teď už se to změnilo. V době, kdy jsme to začali vyšetřovat, bylo, to, bylo problematické získávat informace z některých uh, zemí, i když třeba Spojené království zrovna se velice eh, snažilo. Nakonec vlastně to eh, zůstalo v tom jenom Švýcarsko. Eh, my jsme se snažili dostat peníze i ze Švýcarska. Francie. Francie také měla trochu komplikovaný přístup ze začátku. Já jsem napsal francouzským vyšetřovacím úřadům dopis v angličtině a jim trvalo dva roky, než to oficiálně nechali přeložit, ale teď se to už změnilo. A a e, nevím, jestli tady je Eva Žoli. E, oni jsou opravdu no, úžasní lidé, protože pochopili problém rozvojových zemí, maximálně nám pomáhali, byli po našem boku a snažili se uh, Eh, vlastně nám pomoci. Eh, omlouvám se, jestli jsem vás uvedl do rozpaku, to jsem určitě nechtěl, ale prosím, eh, poděkujte spolu se mnou lidem jako paní Eva Žoli, protože oni opravdu přispěli k velké změně, moc nám pomohli. Teď už tedy moc evropských zemí se nepodílí na těchto finančních tocích až na některé malé země, ale Eh, je to samozřejmě hodně teď mimo Evropu. A když eh, na ty země zatlačíte dostatečně, tak i oni eh, se přestanou takto špatně chovat. Všechny ty daňové ráje vlastně obsahují jenom ty špinavé peníze. Nejsou tam žádné čisté peníze. Není žádné odůvodnění pro to, abyste vlastně čisté peníze posílali do daňových rájů a je třeba říci, že to, co se prostě tam děje, že to je špatná věc, je to sobecké dávat ty daňové, eh, dávat ty peníze někam jinam. Když nějaký eh, podnik podniká v Německu, tak přece eh, není má důvod, aby ty peníze potom ukládal na Madeiru. Měl by to utrácet potom ty peníze zase v Německu anebo kdekoliv jinde, kde mají svůj závod. A je třeba, aby skutečně všichni řekli, že už, už tohle stačilo. To by bylo prospěšné pro všechny haben jetzt... Děkuji. Tak, teď jsme měli trochu podrobnější blok odpovědí a máme omezený čas a to bych rád, kdybychom to udělali soustředěně. Tom van den Gláre za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den všem. Já bych položil dát otázku panu Mosiomovi. Jak řekl pan Rybadu, africké eh, země nekalými finančními plus ztrácejí obrovské peníze ročně a to také potvrzují různé zprávy, jak jistě víte. A to nejenom brání rozvoji vašich zemí, ale je tu i globální problém, kdy nekalé eh, finanční toky se dostávají k teroristickým skupinám jako Al-Shabaab a Boko Haram a podobně. A my jsme také hovořili o tom evropském aspektu. Já se vás chci zeptat, jakou roli zde může se hrát Evropská unie při potírání daňovým únikům. A vy jste také hovořil o vytváření kapacit. Řekl byste, že je třeba zde změnit to smýšlení hlavně na straně afrických zemí, kterých je to dotčeno, nebo na straně EU, OECD a OSN, které by tam mohly hrát rozhodující roli. Kdo by podle vás měl udělat ten první krok? A poslední otázka. Zaznamenali jste určité závažné zájmy eh, vyřešit eh, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti v nějakých zemích eh, Afriky, kdybyste měl takové ty tři nejlepší žáky ve třídě, koho byste uvedl, které státy v Africe? Dobrá, kdo začne, tak vlastně otázka byla na vás. Děkuji. Té otázce soudržnosti politiky. Ne, třeba to vidět v kontextu a v souvislosti s daňovými dohodami. Otázka zní, kam konkrétně ty peníze jdou. Každý daňový ráj se snaží prostě něčím být výjimečný. Že poukazuje na to, že má něco, co umí on nejlépe. A i když v Evropě je úsilí, tak eh, podepisují se určité daňové dohody s rozvojovými eh, zeměmi, například pokud vím Nizozemsko, Irsko, také Švýcarsko. Já si myslím, že toto by mělo být uděláno nějakým soudrženějším způsobem a nemělo by to záviset jenom na vůli jednotlivých zemí. Kdyby to bylo celoevropsky v souvislosti s těmito dohodami, bylo by to dobré. Kdyby toto bylo zahrnuto do argumentace v souvislosti s eh, ekonomickým partnerstvím s Afrikou, bylo by to dobré, protože máme takovou zkušenost, kdy jsem se například setkal s nizozemskými, britskými eh, úředníky ministerstva financí a oni říkali, ano, eh, podíváme se na ty dohody podepsané s Malavy. Ale když oni podepsali špatnou dohodu se Spojeným královským, tak my nemůžeme podepsat nějakou uh, lepší nebo jinou. My prostě máme nastavený určitý rámec tím, co asi vlastně dohodlo Malavy se Spojeným království v té oblasti zadržování daní a podobně, tak my vlastně z toho, z té jejich dohody budeme vycházet. A to vlastně vede spíše o to, že eh, se soutěží o to, kde budou ty nejhorší podmínky, místo aby tomu bylo naopak. A jak už jsem říkal, nebo říkal kolega, tak ehm, nemáme zde univerzální řešení, každá vláda si musí podepsat svoje vlastní dohody a jsou zde určité skryté zájmy, například Kenya a Mauricius mají eh, daňovou dohodu a jsou tam určité skryté zájmy eh, keňských obchodníků, kdy se vlastně ta druhá země používá k tomu, aby se přes ní zase eh, proháněly ty peníze, které potom jdou dál. A potom třeba nějaká země je největším investorem jinde a to je ale dáno prostě skrytými zájmy další země, kdy prostě se ten Mauricius tady k tomu využívá. A my, jakožto organizace občanské společnosti vidíme ten význam náš v tom, že tlačíme na vlády, aby řešily tyto výzvy. Co se týče těch nejlepších žáků ve třídě, tak to je docela těžké. My jsme někdy svědky toho, že se udělají dva kroky dopředu a jeden krok zpátky. Na jedné straně e, jsou zde velice progresivní kroky určité země, a pak se udělá krok eh, zpátky například v Keni, kdy se udělalo zastropování eh, eh, daní a při potom vyjednávání dohody o proti dvojímu daní s Mauriciem to bylo dobré, ale pak se změnila vláda a vlastně ten předchozí krok se zase mm, změnil, který se týkal daní, korporátní daně. A nebo jinde zase změní se režim a veškeré to úsilí občanské společnosti po letech zase vlastně přijde v niveč. Takže ono je těžké říci, kdo jsou ti nejlepší žáci ve třídě, ale země jako třeba Kenya, Ghana, Jižní Afrika se hrály významnou roli. A to nejen v souvislosti s rozvojem, posílením vlastních kapacit v této oblasti, ale i v tom, jak vlastně rozšiřovat tyto schopnosti do dalších zemí ve svém regionu. A to je, myslím, důležité. A zde by tedy Evropa mohla podpořit ty, eh, ta řešení, která už jsou a fungují. A také ten transfer těch kapacit třeba z Keni do dalších zemí západní Afriky a podobně. Děkuji, chce zareagovat i pan kolega Rybaru, Jenom velice stručně. Co nám chybí v rozvojových zemí, je to, jak zacházet se zdroji, tak abychom došáhli toho, čeho chceme dosáhnout. Velké bloky jako EU mají prostředky na to, aby nás finančně podpořili, aby podpořili to, co nám pomůže zlepšit to je naše vlastní kapacity. Uvedu příklad. A ten příklad se týká agentury pro rozvojové agentury Spojeného království. Ti intenzivně investovali do toho, aby se identifikovaly ty oblasti, do kterých se dají investovat peníze tak, aby to přineslo výsledek, například v boji proti korupci. Tam opravdu vynaložili velké peníze. Také například investovali do eh, finančních úřadů, finančních orgánů, dali jim najevo, co po nich chtějí, zařídili jim školení a opravdu to přineslo obrovské výsledky. Takže vy samozřejmě můžete analyzovat kriticky jednotlivé země, promyslet pořádně, co zafinancujete a co bude přínosné. Takže tímto způsobem nás také můžete učit to, jak efektivně se zdroji zacházet. Takže toto je příklad, eh, jak ty investované peníze jsou opravdu vynaloženy dobrým způsobem, který přináší výsledky. Je to otázka zdrojů, otázka toho, že se zafinancují ty země a že se s nimi budete nějak eh, přímo zabývat, nejenom, že jim dáte peníze, necháte je být. Děkuji. Nyní máme na seznamu 8 řečníků za politické frakce a 4 do CatchDI. že za SAD Eli Schlein. Ano, děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že jste přišli mezi nás, protože možná víte, že Evropský parlament v roce 2015 schválil usnesení, které žádalo komisi, aby tedy přijala kroky na podporu rozvojovým zemím v zájmu předcházet daňovým únikům a praní špinavých peněz. To znamená, že já jsem velmi ráda, že jsme vlastně na dvou stranách stejného boje. Eh, první věc. My jsme žádali, aby se tedy navýšil podíl rozvojové pomoci, které se e, bude věnovat právě těmto věcem, e, ale zatím ten podíl není dostatečný. Druhý, druhá věc, my jsme e, tedy žádali, abychom na evropské úrovni prostřednictvím zodpovědného orgánu zajistili to, že rozvojové země tady budou mít rovné postavení v těch diskuzích. E, právě Evropská unie byla v Addis Abebě proti, to znamená, že my bychom o to měli znovu požádat, pozvednout náš hlas a e, vytvořit tlak na naše vlády, protože příští rok se o tom bude opět diskutovat a e, africké země se opět budou snažit o to, aby tady vzniklo mezi, vznikl mezivládní uh, mezinárodní orgán. Uh, eh, CAS. Myslíte si, že právě přechodné období by mohlo být takové řešení, jak tedy eh, se vyhnout tomu, že rozvojové země z toho budou vyloučeny? Potom, pokud jde o ty zprávy pro jednotlivé země vy jste hovořil o potřebě agregovaných dát a kromě toho se domnívám, nebo se ptám, jestli by tedy OSN spíše než OECD mělo vytvářet tlak na to, aby se tady e, zglobalizoval rejstřík vlastníků, anebo se domníváte, že to je spíše národní e, záležitost a že by se tedy měl setrvat u těch národních rejstříků. E, takže prosím. Prosím vás o odpovědi. Kdo z vás začne? Těch otázek je mnoho a času na odpovědi není moc. Já s vámi souhlasím v tom, že tady potřebujeme globální rámec v rámci OSN. Ano, je tu tedy e, potřeba, jsou tu zkušenosti na globální úrovni, ale potřebujeme e, legitimní mandát OECD, to si musíme uvědomit a jako další krok by tedy EU nebo Evropský parlament měli podpořit to, že se tedy posílí stávající rámec a že to bude legitimní mandát a aby se v této otázce pokročilo. Pokud jde o ty uh, rejstříky vlastníků, já vím, že je to otázka relevantní pro mnoho rozvojových zemí, ale zároveň se domnívám, že není možné se na to dívat z geografického hlediska. Potřebujeme se na to dívat globálně. Víme, že je tu celá řada zemí, eh, Kenia, a eh, Nigérie, Jihoafrická republika, které se snaží o veřejné restříky. Myslím si, že to, co tady dělá Evropská unie, má tedy jednoznačný dopad eh, a je to důležité. Vedou se diskuze o tom, jak by to tedy mělo být globalizováno. Já si vzpomínám na situaci před pěti nebo šesti lety, eh, kdy ta reakce byla stejná. Zprávy za jednotlivé země nejsou praktické, nefungují, je potřeba to analyzovat, zasadit do kontextu. My se tomu v tuto chvíli věnujeme a je jednoznačné, že Evropská unie v tomto ohledu může převzít proaktivní roli, ale ještě jednou bych rád řekl, že eh, role regionu, eh, pokud hovoříme o jednotném zdanění, eh, je spjata s určitým dalším vedlejším dopadem. A to jsou přesně věci, které musíme řešit. Musíme řešit i to, jaký dopad to bude mít na rozvojové země. Já jsem bohužel neodpověděl na všechny otázky, protože protože pan předseda mě nabádá, abych byl stručný. Pan Rybadu, já na to navážu. Souhlasím s tím, co řekl můj kolega. Eh, vy jste hovořila o tom, že je potřeba navýšit eh, rozvojovou pomoc, rozpočet v této eh, váš rozpočet v této záležitosti. Je to naprosto klíčové. Rozvojové země tedy musí vytvářet svoje vlastní eh, kapacity, ale zároveň musí získávat finanční prostředky z vlastních zdraní, eh, eh, daní. Pardon. Pokud se to podaří, tak se jim zároveň bude dařit svoje problémy řešit. Já si myslím, že my Eh, tady musíme myslet na takové věci, jako je eh, vytvář, eh, nebo budování zdravotnictví, školství, možností bydlení. To se týká naší země i dalších zemí. My jsme zoufalí, když vidíme, že lidé odcházejí z, našich, z naší země jenom proto, že zkrátka hledají lepší život je potřeba, abyste pomáhali vy nám, ale abychom i my si sami dokázali pomoci, abychom dokázali eh, lépe vybírat daňové prostředky, lépe je využívat. Africké prostředky, eh, africké země by se tedy měly eh, lépe postarat sami o sebe, ale v tuto chvíli toho zatím nejsou schopny. Měli by tedy přestat plítvat penězi. Ale vaše rozvojová země, vaše rozvojová pomoc je potřeba tak, aby eh, my mohli eh, vytvořit naše kapacity. Já si myslím, že peníze, které se tady investují, musí být investovány inteligentním způsobem. A proto ještě jednou opakuji, pomožte nám v tom, abychom si dokázali lépe pomoci sami, abychom lépe spravovali naše vlastní rozpočty. Děkuji. To byl tedy apel i na nás. Musíme se tedy zásadně zamyslet nad tím, co můžeme udělat nad rámec teď daňových eh, otázek. A nyní tedy eh, promluví Kirkuho za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechny užitečné informace, které jsme si dnes dopoledne vyslechli. Já mám otázku, která se týká Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a jejich úlohy v regulaci globálního zdanění, jak zlepšit jejich práci v tomto odvětví. V mnoha rozvojových zemích mají tyto instituce velké slovo do podmínek bankovních půjček, Eh, Světová banka a Mezinárodní měnový fond se zavázali k daňové, k fiskální iniciativě, eh, která zapojuje i občanskou společnost. A zatím stále ještě není jasné, jaký je dopad eh, těchto snah na národní úrovni, jaký je vliv těchto institucí v rozvojových zemích. Jak zajistit, aby tyto instituce postupovaly konstruktivněji? Minute. Eh, Dobře, takže to byla přesně jedna minuta. Kdo z vás začne? Můžete si vybrat. Um, thank you, thank you for the question. Děkuji za tu otázku. I tentokrát se pokusím být co možná nejstručnější. Souhlasím s vámi v tom, že i Mezinárodní měnový fond a Světová banka musí tedy sehrát důležitou roli a že jsou tedy aktivně zapojeni i do e, daňových diskuzí na národní úrovni. V, něha, v mnoha zemích je to tak, že reformní e, snahy e, se opírají o revizi stávající legislativy. V mé zemi v Keni je to tak, že my jsme tedy získali velmi důležitý vklad od Světové banky. Zároveň si musíme uvědomit, že je to mnoho oblastí, eh, když tady hovořím za nás, kdy je tu určitá konkurence se Světovou bankou. A to se týká například otázek eh, daňových pobídek. Daňových pobídek, to znamená impulzu eh, někdy se naznačuje, že to nejsou účinné nástroje pro získávání investic, ale informace jsou někdy protikladné, protože stejné instituce každý rok eh, se tedy snaží eh, vytvořit daňovou konkurenci a co možná nejlepší podnikatelské klima. Eh, Říká se, že pokud tedy budou daně racionalizovány, tak přijdou investoři. Je mnoho afrických zemí, nejen eh, afrických, ale i jiných rozvojových zemí, eh, které se vyznačují velkou mírou nerovnosti. A Světová banka k tomu říká, že je možno zavést regresivní daňový systém a zavést taky eh, daň z přidané hodnoty. Jsou to daně, které eh, je možno vybírat velmi jednoduše. Mnohé země nemají daňové systémy, které by dobře fungovaly, nicméně je možno tedy tímto způsobem získat další daňové prostředky a dále půjde i o eh, rozdělení těch eh, peněz. My s tím máme velký problém. Někdy totiž máme pocit, že jsou tu je tu legislativa nebo politika, která je velmi zpátečnická. Například v Ghaně byly velké eh, pro, protesty proti zavedení daně z, přido, z přidané hodnoty. Zároveň je to tak, že pokud budeme mít daň z přidané hodnoty, tak to možná bude těžší pro malé podniky, ale je to zároveň nejjednodušší způsob, jak daňové prostředky získat v rozvojových zemích. Děkuji. Rád bych řekl, že Světová banka a Mezinárodní měnový fond nám velmi pomáhají, jsou velmi užitečné instituce, protože eh, tedy jsou zdrojem mnoha důležitých informací a tato pomoc je pro rozvojové země velmi užitečná. Ale možná, že by bylo dobré, kdyby se angažovali ještě více, kdyby Evropská unie se angažovala společně se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, protože mají zkušenosti již eh, více než 50 leté, pomáhali rozvojovým zemím. Vzpomeňme si na eh, všechny ty daňové systémy, které se tady zaváděly, například daň z přidané hodnoty, e, například v Nigérii e, se nám dostalo tady velké pomoci při zavádění těchto systémů. Někdy eh, dochází i k chybám, ale musíme si uvědomit, že pokud chceme pomáhat rozvojovým zemím, tak je důležité především vytvářet kapacity a v tom je Světová banka velmi eh, důležitá. A nyní tady Louis Michel za uh, frakci ALDE. Euh, Nejprve bych chtěl poděkovat panu předsedovi za to, že pozval tyto dva africké experty už jsem říkal před několika týdny, eh, myslím, že Evropa a Afrika by měly eh, mít společný postup v této věci. Za druhé, eh, jsem stále přesvědčenější, vážení kolegové, že musíme mít radikální strategicko-politický cíl. Já nejsem radikální povahy, ale myslím, že nemůžeme skutečně eh, politicky vystupovat nějak mírně. To nepovede vůbec k ničemu a souhlasím s tím, co říkal první vystupující. Je třeba působit v rámci eh, globálním a pokud možno závazném. Pokud eh, uděláme nějaké, nějaká drobná opatření nalevo, vpravo, nahoře, dole, tak neuděláme zásadní pokrok. Za druhé, pane předsedo, Ehm, navrhl bych, aby eh, se jménem našeho výboru poslal dopis těm, kteří v Abidžanu budou eh, v listopadu organizovat summit EU Afrika, aby eh, zařadili tento bod na pořad programu summitu EU Afrika. Já to považuji za zásadní Eh, také se vlastně připravují eh, jednání pro, pro období po Kotonu a i v rámci těchto jednání by se to mělo řešit, tento bod. To je, myslím, cesta, jak udělat pokrok. Eh, já Tady nebudu uh, uh, mít další komentáře, ani jsem nevyužil ty dvě minuty, ale chtěla jsem učinit tento návrh, protože to považuji za důležité. Není už čas na to, abychom dělali něco tady, něco tam. Potřebujeme ambiciozní a radikální plán. Já jsem liberál, takže z té radikality nejsem nadšen, ale prostě to najde jinak. Navíc bych řekl, že eh, je eh, v Africe stále větší tendence k tržní ekonomice a to je další důvod pro to, aby tam byl jasně daný daňový rámec. Děkuji vám, pane Mišeli. Prosím, chcete reagovat? Bohužel je vypnutý mikrofon. Já nehovořím francouzsky. Nebyla tam eh, otázka, takže jenom takový komentář. Ano, je třeba eh, uznat to, co už se děje na eh, kontinentě a co se dá dělat. Například v Africe se dělají eh, velké pokroky v těch programech pro budování eh, kapacity, protože to by potom podpořilo to, co se dělá v terénu. I panel na vysoké úrovni vlastně eh, zřídil konzorcium pro tuto věc a objev, pro právě ty daňové úniky a EU se může snažit podporovat třeba ty aktivity, které které už existují. Děkuji. Ano, já také chci vyjádřit svůj souhlas a jak jste říkal, je, došlo k změnám v Africe. Dnešní lídři jsou, myslím, lepší a opravdu chtějí změnu, chtějí zlepšení, jsou připraveni se eh, poučit. Některé věci se vlastně naučili z toho, co se děje v Evropě, v OECD, ve Světové bance nebo v té finanční task force, eh, protikorupčních eh, útvarech OSN. To všechno mělo velký vliv. A já nevidím, eh, že by africké země prostě se nechtěly zlepšovat. Naopak, je to pro ně velká příležitost. A myslím, že i globálně musíme hledat nějaké řešení a Afrika je na to připravena. Děkuji. Matkár si zague. Děkuji vám, pane předsedo. Pánové, opravdu skvělé prezentace. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli mezi nás. Chtěl bych ehm, se zeptat na pár věcí ohledně dopadu daňových ehm, smluv na rozvoj kontinentu, zejména co se týče eh, vlastně ustanovení proti zneužívání, eh, byla k tomu i zpráva OSN, OECD eh, a Světové banky, kde se doporučuje, že daňové dohody s rozvojovými země by měly mít právě i takovou tu, takovéto ustanovení proti zneužívání vlastně i v multilaterálních nástrojích OECD by měly být takováto uh, ustanovení týkající se i rozvojových zemí. A já se tedy ptám, zda máte nějaký názor na to, zda takováto ustanovení v daňových eh, dohodách by měla být povinná a eh, jaký nástroj by případně k tomu mohl přispět. A ještě druhá otázka, jestli mám čas, pane předsedo, to se týká vlastně analýzy. Vy jste hovořil o těch zprávách podle jednotlivých zemí a mě by zajímalo, zda máte názor na to, jakou úlohu tyto zprávy mohou mít e, v procesu v procesu analýzy vedlejších efektů. Děkuji. Prosím, kdo začne? Eh, souhlasím s vámi. Myslím, že ta doporučení OSN pro ustanovení o protizneužívání by eh, určitě eh, přispěly ke zmírnění negativních dopadů daňových dohod, zejména nevýhodných daňových dohod. Otázkou je, jaké budou priority. Rozvojové země vlastně eh, jsou eh, poměrně nízko v tom žebříčku priorit, eh, kde by se to vlastně mělo realizovat. Některé země mají moratorium na daňové dohody, například Uganda, ale to souvisí vlastně s panamskými dokumenty, protože nějaká těžařská firma byla, byla Poukázalo se na ní, že Mauricius byl využíván eh, vlastně touto, daňovou, eh, touto těžařskou firmou. Eh, na základě toho třeba ugánská vláda udělala toto moratorium v Keni. Se naše organizace snaží o něco podobného v Zambii, v jeho Africké republice. Takže je hodně zemí v Africe, kde se vlastně za, řeší ty dohody o zabránění dvojímu zdanění. A tady se zase vracím k úloze tohoto parlamentu a EU. Ehm, je, můžeme se inspirovat vašimi osvědčenými postupy, vlastně dohodnutými standardy u těchto ustanoveních proti eh, zneužívání. Pokud tedy o ty zprávy podle zemí, myslím si, že taková základní věc, kterou můžeme říct, je to, že Základním principem těch zpráv je, že můžou být efektivní pouze pokud jsou veřejné a pokud se vztahují na všechny země. To vlastně je ten důvod, chceme vědět, co ty firmy dělají v těch jednotlivých zemích. Eh, objeví se snahy i o eh, hybridní systémy, kdy se vlastně agregují data pro některé země, ale to potom vlastně podkopává eh, celý tento princip zpráv podle jednotlivých zemí. Diskutuje se o té hranici, já už jsem o tom mluvil. Myslím si, že ten směr je správný, ale musíme také zajistit, že rozvojové země z toho také budou mít prospěch. Thank you. Děkuji vám. Nyní za zelené Judith z Argentiny. Prosím. Děkuji vám. Vážení pánové, eh, velice děkujeme za vaše vlídná slova, za vaše komplimenty, za to, že jste nás vyzývali k tomu, abychom šli příkladem Africe i zbytku světa a já si toho cením, ale Měli bychom rozlišovat mezi tím, že se něco dělá eh, proti daňovým eh, záležitostem, které jsou trestně právně stíhatelné a vyhýbání se daňové povinnosti. A dochází k tomu, že nadnárodní společnosti vyvádějí eh, zisky z vašich zemí tak, aby mohly jinde platit nižší daně a Měl, eh, pracujeme na směrnici proti praní špinových peněz. Mnozí, kdo jsou zde v sále, jsou stínovým zpravodaji a Máme 28 členských států, s kterými bojujeme, protože nechtějí transparentnost v oblasti vlastníků, zvláště v případě trustů a jiných nejasných konstrukcí. A toto jsem vám chtěla říci, ale mám i otázku. Když teď necháme stranou vlastně ty trestné činy. Tak, co se týče daňových úniků z Afriky, kde jsou využívány evropské systémy, které třeba nejsou nelegální, ale jsou problematické z morálního hlediska. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji vám za tuto otázku. Jednou někdo řekl, že vlastně rozdíl mezi daňovým únikem vyhýbání se po, povinnosti je to, že jednou se dostanete do vězení a po druhé to vlastně tak to není. Ale z pohledu naší země to vlastně je jedno, jestli ty peníze odešly legálním nebo nelegálním způsobem. Proč? Když se zase dostanu k tomu tématu kapacit. Proč by se chtěla e, nějaká e, firma prostě dopouštět daňových trestných činů, když se té daní může vyhnout legální cestou? Jde o to e, posilovat ty systémy přímo na místě, a potom ten princip arm's length principle, tedy těch rovných podmínek, nezávislých tržních, eh, tržních cen, eh, aby zde byla soutěž na úrovni těch eh, technických a kapacitních podmínek. A OSN se tím zabývá, tam je UN Delegency Task Force, a tato pracovní skupina vlastně eh, se zabývá těmi nekalými finančními eh, toky a otázkou, jestli jsou to nelegální aktivity a nebo jestli jsou legální, ale nemorální aktivity. Pro mě, pro naši organizaci a například UNECA platí toto country by country reporting by poskytoval informace, které by umožnily prostě zjišťovat, co vlastně ty země děle, eh, ty eh, společnosti dělají. Jestli je to tedy přesouvání e, zisků a nebo jestli je to prostě standardní obchodování, co ty společnosti dělají. Takže kdyby se odstranila tato jemná hranice, Eh, mezi eh, legálním a nelegálním daňovým únikem. To bylo to správné. A zohlednit také jednotlivé vlastně Prahy, které jsou relevantní potom pro jednotlivé země. To by bylo dobře. Ano, my diskutujeme tady vlastně o stejných otázkách. Děkuji. Já bych zde řekl spíše něco politického, nikoli technického. je důležité, abyste si uvědomili, že jako, jako Evropská unie budete-li odvážní, můžete opravdu změnit životy miliony lidí, budete-li dostatečně odvážní a hájit to, co považujete za správné. A transparentnost, odpovědnost nikdy nemohou být špatné. E, neochota e, produkovat legit, e, legislativu, to není úplně ta správná cesta ku předu. A když se v Americe chystal zákon, kde šlo o to, aby jejich společnosti zodpovídaly za uh, nesprávné chování mimo USA, tak to bylo velice nepopulární, protože se říkalo, tak americký parlament vlastně funguje proti americkým firmám, ale nakonec ukázalo, že tomu tak vůbec není a naopak, protože ti z nás, kdo uh, boji v přední linii boje proti korupci jsme dospěli k tomu, že vlastně nejlepší praxe je právě u těch amerických podniků, protože se řídí právem, které po nich eh, vyžaduje zodpovědnost. Já jsem se zabýval otázkou ropného eh, průmyslu v Nigerii a tam prostě do žádných eh, prapodivností finančních nebyly zapojené americké společnosti. A vždy, když soutěží o nějaké mm, zakázky, tak mají vlastně výhodu, protože se řídí svými americkými pravidly a nezapojí se do těch nekalých špatných praktik. Takže prosím, aby zde EU byla odvážná a neřešila to, jestli o něco přijde, protože transparentnost a zodpovědnost to je vždy přínosné. Otázka pro ní špinavých peněz, to je otázka otevřenosti. Jde o to být prostě otevřený, upřímný a spravedlivý vůči zbytku světa. A tím, že vy budete dělat odpovědným a transparentním způsobem své zákony, tak tím můžete výrazně zlepšit svět. A když opravdu toho nebudete litovat, když se jimi pak budou řídit ti, kdo budou obchodovat jinde. Za EFDD, pan Coburn. Prosím, máte slovo. David Coburn, prosím. Děkuji. Děkuji, pane Langene. Děkuji vám, pánové, že jste sem přišli. Vaše informace jsou velice zajímavé. Rozvojové země samozřejmě potřebují daňové peníze, a mnozí mají pocit, ale že jsou okrádáni, ať už státem, nebo nějakými gangstery, nebo obojím. A bankovní tajemství pro tyto osoby může být důležité. Mě by zajímalo, jestli tedy tento výbor sloužil jako určité bojiště pro to, aby tedy Evropská unie se vměšovala do těchto daňových a obchodních záležitostí. Já si myslím, že to tedy nejsou naše záležitosti, že to naši, není naše věc a je to v podstatě neokolonialismus, protože africké národy si musí sami vyřešit uh, tyto záležitosti a musí převzít odpovědnost za uh, svoje problémy. Já jim tedy důvěřuji více než eh, kolegové tady v sále. Jsou to tedy pra, pravidla, eh, která se vztahují na podniky jak v Evropě, tak ve Spojených státech a zároveň tady pomáhají africkým podnikům v tom, aby tady byli konkurenceschopní a v tom jim tady musíme pomoci. A eh, Prosím, už jste vyčerpal dvě minuty, takže eh, vás prosím, abyste se dostal ke konci. Kolegové, shodneme se na tom, že by eh, to mohlo ohrozit vaši konkurenceschopnost a že by to mohl být trojský kůň, tedy danejský dar? Uh, ano, já se pokusím vám na tu otázku odpovědět a uvedu jeden velmi konkrétní eh, případ. Eh, žiju eh, na, ve druhém patře u nás doma a Všiml jsem si toho, že na, stropu, na stropě v ložnici jsem měl plíseň, že tam tedy byla vlhkost. A ta netěsnost, ta plíseň tady byla za e, postelí mého syna. To znamená, že jsem řekl, že je potřeba e, v tom něco udělat. Člověk by mohl říci, že e, se mě to netýká, že to tady není můj problém, a nebo se mohl říci, že nebo tady by ten soused mohl říci, nebo já, já bych se tady mohl obrátit na souseda a říct mu, aby se obrátil na svého pronajímatele. E, následně tam ještě došlo e, k prasklině v betonu, v, ve, ve stěně a e, byt jsme museli opustit. Proč jsem uvedl tento příklad? Ten předpoklad, že africké země si musí svoje problémy vyřešit sami, je poměrně po, krátko zraký. To se totiž ukázalo už na těch panamských dokumentech zdroje, které se eh, kradou v Africe nebo které jsou nelegálně eh, odlévány z Afriky, nezůstávají v Africe, ale v jiných zemích. To znamená, že to jsou celé miliardy, které e, ztrácíme, o které přicházíme a které přecházejí přes velmi seriózní evropské banky. To znamená, že se domnívám, že je i úlohou Evropského parlamentu, Evropské unie, aby se podívali na to, co tedy je možno proti tomu Eh, učinit, protože to má dopad na obě strany, jak na africké hospodářství, tak na eh, národní hospodářství eh, tady u vás. Musíme si, musíme si uvědomit, že žijeme v globalizovaném světě, že nikdo už nekope pouze sám za sebe. Všechno, co uděláme, se dotýká i ostatních a všechno, co by hovořilo o protikladném přístupu, by bylo ztrátou času. Jsme zkrátka v globalizovaném světě a nic s tím neuděláme. Nevím, od od eh, kud pocházíte, ale pokud eh, jste eh, ze Spojeného království, tak bych vám rád řekl, že vy jste byli dlouhou dobu naší koloniální velmocí, to znamená, že je to svým způsobem i vaše povinnost nám se tedy v tom angažovat, protože z naší země odchází velké množství finančních prostředků právě do vaší země. A já si myslím, že všichni lidé na světě musí pochopit, že jsme také lidi, i my v Africe, a e, pokud řeknete, že to tedy není vaše věc a že se musíme postarat e, sami e, o sebe, tak já vám říkám, abyste přijel k nám, abyste se podíval, jak to u nás vypadá. Ano, děkuji za tento velmi emocionální apel. Koloniální doba se netýká pouze Velké Británie, ale i dalších koloniálních velmocí. Já už tuto chvíli, pane Kuberné, nejsem schopen vám poskytnout možnost doplňující otázky. E, takže nyní mám ještě e, na seznamu Barbaru a potom čtyři řečníky, kteří, jsou, e, kteří se přihlásili spontánně. Já sama jsem z Rakouska. My jsme s koloniálním systémem neměli nic společného. Já bych vám ráda poděkovala za to, že jste přijeli mezi nás, ale kromě toho eh, bych ráda poděkovala za to, že jsme tady společně velmi emocionálně diskutovali o možnostech boje proti eh, daňovým podvodům, což samo o sobě žádné emocionální téma není. A Náš vyšetřovací výbor zase znova hovoří o tom, že boj proti vyhýbání se daně, da, daní vyžaduje globální přístup. To zní skvěle, ale všichni víme, že se to jen velmi těžko eh, realizuje. A proto je velmi dobré, že tu jsou iniciativy na úrovni OECD, na úrovni OSN. Právě pro rozvojové země je velmi důležité, aby se objevily iniciativy na eh, úrovni OSN nebo na eh, úrovni jiné globální organizaci, organizace já vím, že právě daň z příjmu Eh, právnických osob je velmi důležitá pro vaše rozpočty. Pokud vám tyto peníze budou chybět, tak nebudete mít dost peněz na, zemí, na zdravotnictví, na školství, na rozvoj venkova a tak dále. To povede přesně k tomu, o čem jste hovořil, pane Rybadu. Když nebudete mít tyto prostředky, tak eh, lidé budou z vašich zemí odcházet a to je eh, špatně. Já s vámi naprosto souhlasím. Musíme vám pomoci a zároveň tím pomoci sobě. A já si myslím, že to je přesně to, o co jde. Vy jste nám poskytli velmi důležité rady. Za prvé, měli bychom navýšit prostředky rozvojové pomoci a to především v oblasti budování kapacit, tak abyste si sami mohli pomoci, a abyste eh, tedy získali daňové prostředky, eh, které vám unikají především daň z příjmu právnických osob. Eh, zároveň si musíme uvědomit, že mnoho afrických zemí nemá dohody s Evropskou unii a právě to je něco, co si z toho může můžeme odnést jako domácí úkol my. E, ano, e, překročila jsem dvě minuty, ale e, ráda bych řekla, že tedy úlohu na doma máme jak vy, máte jak vy, tak my. Jsou to tedy zvláštní platformy, které se věnují boji proti praní špinavých peněz, například platforma pro fiskální záležitosti, která byla založena právě proto, aby pomáhala rozvojovým zemím v boji proti praní špinavých peněz. A proto bych se ráda zeptala, do jaké míry to pokročilo. To je první věc. A druhá věc, projekt PEPS pro vás není moc užitečný, proto tady máte africký akční plán pro daňové záležitosti. Na to bych se ráda zeptala. A konečně třetí věc, to se týká Alžírska. Al, uh, uh, už jste překročila tři minuty, říká pán předseda. Uh, Tři minuty to je příliš dlouhá doba na otázku. To znamená, že už máme pouze dvě minuty na odpověď. Dvě minuty na odpověď, víc ne, prosím. Ne pro každého z vás, ale pro oba dohromady. Tak to bude velmi obtížné, protože to byly otázky, které jsou důležité. Velmi obtížně na to odpovím během jedné minuty. Nicméně souhlasím s tím, že je potřeba zlepšit kapacity nebo schopnosti orgánů, které vybírají daně. To si uvědomujeme. Vidíme například jeden příklad Tanzánie eh, před dvěma měsíci vytvořila zvláštní orgán pro převodové ceny a eh, podařilo se tedy díky tomu eh, vybrat o mnoho více v daňových prostředcích, tím, že jsme tedy kontrolovali eh, konkrétně tři nadnárodní prostředky. Já si tedy myslím, že investice do vytváření kapacity je naprosto stěžení, ale není to eh, vše spásné řešení. Musíme se eh, podívat na mnohem širší kontext, to znamená, že se musíme snažit o inkluzivní přístup na bázi OSN. Děkuji vám za vaši podporu, velmi děkuji. Rád bych řekl, že my jsme tedy průběžně informováni o tom, co eh, říká tedy OECD a další agent, a co říkají další agentury eh, nejen v Alžírsku, ale i v jiných afrických zemích eh, je to tak, že eh, jsou tyto země tedy připraveny, eh, chtějí zlepšit svoje daňové systémy. Otázka pouze zní, jestli si to mohou dovolit i z daňového hlediska. To je ta zásadní otázka. Jako další se přihlásil Frank Engel a potom po jedné minutě budou mít řečníci v rámci postupu když HDI, tedy ti, kteří se přihlásili spontánně. Eh, jedna z výhod toho, eh, že Jedna z výhod toho, že pocházíte z Lucemburska, spočívá v tom, že vám nikdo nemůže předhazovat to, že jste byli tedy koloniální velmoc, ale zároveň eh, jsme často zapojeni do těchto nekalých finančních záležitostí. To znamená, že já bych vám chtěl položit jednu velmi vyváženou otázku, která má obecnější charakter. Evropa se tedy snaží s vámi spolupracovat. Eh, nicméně jsou to i další aktéři v globálním měřítku, ať už je to Čína, Indie a další eh, země, eh, Brazílie a tak dále. Ta se zaměřuje především na portugalsky hovořící země. Já bych se tedy chtěl zeptat na ty citlivé záležitosti týkající se těchto aktérů. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak tedy hodnotíte celkově celkové postavení eh, těchto partnerů eh, v rámci naší spolupráce v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože my s nimi také máme co dočinění, také s nimi máme určité eh, vztahy a já bych například byl velmi rád, kdybychom tady vytvořili strategickou spolupráci mezi Evropskou unii a Čínou, pokud jde o spolupráci s Afrikou, protože bychom tak mohli lépe a účinněji využívat naše zdroje, ale Zároveň bychom si potom museli uh, klást uh, otázky spjaté s tím, jestli vůbec máme společný přístup. A proto se vás tedy ptám, jestli takový společný přístup je vůbec možné vzhledem k těm rozdílům, které jednotli- mezi jednotlivými dárci a aktéry uh, jsou. Děkuji, kdo z vás začne. Ano, děkuji, já začnu. Uh, začnu, protože to je otázka naprosto stěžejní. Děkuji vám za to, že jste ji tady nastolil. Vy jste uh, hovořil o nových velmocech, jako je Čína, Indie a tak dále. Spočívá v tom velký problém. Nezdá se, že by to byli dobří hráči v globálním měřítku uh, právě v těchto záležitostech. Ale právě proto rozvojové země potřebují pomoc. Pokud tedy schválíme nějaké interní mechanismy a systémy, tak eh, budou moci takové země jako Čína nebo Indie způsobovat menší škody. Eh, oni se tedy snaží eh, jakýmkoliv způsobem vydělat peníze. Já vám uvedu jeden příklad. Dostávají se k nám Číňané, kupují si u nás majetek a Dostávají se tedy k penězům e, a africké peníze tak e, e, tečou do Číny. To znamená, že to nemůžeme nějak zachytit, není to součástí žádných oficiálních účtů. Nicméně pokud tedy naše úřady budou fungovat lépe, pokud budou fungovat lépe naše orgány, které mají bojovat proti uh, narušování hospodářské soutěže, tak to bude tedy dobré a spů- uh, zaznamenáme rozdíl. My tu máme tady jeden velký problém, je to Čína a na druhém místě Indie. Já si myslím, že pouze tímto způsobem tady tomuto problému budeme schopni čelit. Já nevím, jestli tady má smysl se eh, navázat kontakty s Čínou, ale v každém případě musíme zlepšit naše vlastní struktury, tak abychom se chránili i před těmi Číňany, když k nám přijdou. Já budu velmi stručný. Pokud jde o roli těchto super velmocí, nové, nových supervelmocí, tak uh, já mám často pocit, že to je taková otevřená otázka. Pokud se podíváte na to, co se například děje eh, v Sierra Leone, nebo v Kongu, tak eh, zjistíme, že tady mají Číňané rozsáhlé zájmy. A proto je potřeba, abychom schválili celosvětové, celosvětová pravidla, která budou platit jak pro evropské, tak pro americké, tak pro čínské společnosti. Samozřejmě, že ty rozdíly eh, tu jsou a že to musíme diferencovat. Ti, eh, ty nové velmoci se snaží využívat Eh, podobné prostředky jako těžební společnosti v 80. letech. To znamená, že i tady dochází k vykořišťování a právě proto je velmi důležitá kontrola. Nicméně to bude možné pouze tehdy, pokud bude existovat celosvětový systém. Eh, je velmi důležité, abychom tady vytvořili rámec eh, na úrovni OSN, do kterého by byly zapojeny všechny tyto země. Děkuji. V tuto chvíli tady mám pět spontánně přihlášených řečníků a byl bych velmi rád, kdybychom byli struční, protože čas vyhrazený na, naše, na naší zkuzi brzy skončí. Tlumočníci nám dali ještě pár minut navíc. Eh, to znamená, že ty otázky nyní odpovíde, ehm, odpovíme, eh, nebo položíme na jednu a potom na, na ně najednou odpovíte. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijali. Jak řekla Eli Schlein, je to věc, po které jsme volali již dlouhou dobu. Potřebujeme jasný popis situace. Je tu tedy, jsou tu schůze mezi Evropským parlamentem a AKP a my jsme se ptali tedy afrických zemí, jestli jsou si vědomi té aféry eh, kolem panamských dokumentů a jak se k tomu staví. A eh, my tedy za Evropský parlament k tomu budeme sepisovat zprávu a tu také předložíme na schůzi mezi EU a AKP, možná ne na té nejbližší, ale na té další. A já tedy doufám, že tedy budeme eh, moci aktivně a plodným způsobem spolupracovat na základě těch výsledků, ke kterým dospějeme. Děkuji Eva Žoli a děkuji vám za to, že jste tak skvělým způsobem držel vyhrazenou dobu. Děkuji. Já mám otázku pro pana eh, Rybadu. Můžeme se shodnout na skutečnosti, že pokud evropské banky eh, by prováděly pravidla v době Abaši, tak by nebylo bývalo možné, aby ukryl ty miliardy dolarů. Viděli jsme, že využíval evropské daňové raje a evropské banky. Myslím, že to bylo 15 zemí a 43 účtů ve své době. A vím, že Nigérie eh, opravdu vedla velký boj, aby ty peníze dostala zpátky a ne, nikdy se jí to úplně nepodařilo. A já se tedy ptám, zda vaši vládní představitelé, kteří myslím, že stále jsou eh, mnozí skorumpovaní, používají stále eh, evropské banky nebo se přesunuli do jiných zemí? Eva. Děkujeme, Evo. Hajde Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. Vezmu to stručně. Já jsem byla ministrní pro mezinárodní rozvoj ve Finsku a také jsem zodpovídala za vlastně řízení státních firm a zjistila jsem, že pokud chceme vymítit korupci na vysoké úrovni ve e, vašich zemích, tak samozřejmě s ohledem na evropské offshoreové podnikání, tak e, musíme se zaměřit také na ty státní podniky, protože to soukromé obohacování často probíhá v souvislosti s privatizací eh, nějakých eh, veřejných eh, statků nebo třeba půdy. Takže měl by zde být také nějaký systém přístupu ke státním podnikům a pravidla pro střety zájmů, transparentnost a podobně. Vidíte zde něco, co bychom mohli podpořit z rozvojového hlediska, abychom tam posílili kapacity? Ana Gumeš. Nejprve chci říci, že není v to je Asset Recovery Unit a to vzniklo díky usnesením eh, Evropského parlamentu v souvislosti s, eh, s arabským eh, jarem, ale nejenom v souvislosti s ním, že to pomoci i vašemu úsilí. Eva se ptala na roli evropských bank a my jsme svědky toho, že čím dál tím více evropských bank eh, je eh, majetku velice korumentovaných lidí, například role eh, rodiny de Chantoš v portugalských bankách, anebo míst, anglický uh, viceprezident koupil, eh, vlastně podplatil eh, státního zástupce v Portugalsku, aby zavřel případ vyšetřování daňových podvodů, které byly vedeny pro, který byl veden proti němu. A chci se zeptat, jste zde svědky i nějakých eh, dobrých, kvalitních reakcí. Děkuji. Molec Kočka to. Děkuji vám, pane předsedo. Mě by zajímala odpověď na tři probíhající aktivity a asi jestli je to konstruktivní eh, globální UN tax body a potom summit eh, daňové transparentnosti v Londýně loni na podzim. Myslíte si, že to je dobrá spolupráce? Eh, jak zde můžeme spolupracovat jako Evropský parlament a za třetí zahrnutí doložek jako Eh, vyhýbání se eh, placení daní jako zahrnutí do dohotovolném obchodu s třetími zemi. Děkuji a není Juan Fernández z AGR. Děkuji vám, pane předsedo, za tuto poslední minutku. Já se chci zeptat podobně jako už eh, kolegyně Julie a kolegyně Gomez. A na vás bych se chtěl obrátit, pane Mosiomu, jakožto zástupce sítě pro daňovou spravedlnost v Africe. Jak byste zlepšili strategii v souvislosti s konfiskovanými zdroji ze strany vládců, skorumpovaných vládců jednotlivých zemí? Například uh, syn uh, ekvátorského uh, vládce muž byly obstavené majetky ve Francii a Španělsku. Jak využít toho, aby ty zabavené majetky byly řádně investovány, třeba také v souvislosti s rozvojovou pomocí, kterou poskytuje Evropská unie? Děkuji také za disciplínu při kladení otázek. Máme tři minuty pro každého z našich řečníků a potom bychom tedy schůzi uzavřeli. A předseda také děkuje tlumočníkům, že tu s námi se trvali. Děkuji. Takové heslo té zprávy panelu na vysoké úrovni zní dohledejte, zastavte to a postihujte. A to jsou ty tři kroky. Sledovat, dosledovat, musíme vědět, kam ty peníze jdou. Tady je klíčová transparentnost, jaké globální systémy, globální infrastruktura existuje a Eh, umožňuje vlastně to odklánění. Potom, když víme, jak vlastně ty peníze byly ztraceny a zmizely, tak co udělat proti tomu? Už jste zde o tom také hovořili například o těch doložkách eh, při dojednávání obchodních dohod a další kroky, které předkládají různé organizace i ta naše organizace. Tedy co je možné udělat proto, abychom vlastně bránili vniku takových těch zadních vrátek. A když zjistíme, kde ty peníze jsou, tak jak se postarat o to, aby se dostali zpět. A ten proces eh, týkající se vlastně navracení aktiv je neuvěřitelně složitý. A ty kroky a podmínky, které jsou s tím spojené, znamenají komplikace, protože eh, vlastně jsou to moje peníze, dostaneš je zpátky, ale jenom tehdy, když uděláš to, to, to a to a ještě tamto a ten globální daňový orgán, já si myslím, že to je ten správný směr. Vidíme zde prvotní kroky. Eh, je tam byla určitá zdráhavost, ale to není tak velké a tomu může parlament dát určitou prioritu a i zkvalitnit tento orgán. Naprosto s vámi souhlasím, co se týče role poslanců a eh, mnoho poslanců i v afrických zemích prostě usilují tady o to, kladou tyto náročné otázky, protože ale pak se někdy ta legislativa prostě propašuje tím parlamentem A proto je tedy důležité taky vlastně vytvářet prostředí, kde se mohou navzájem setkávat a informovat poslanci. To je určitě dobrá věc. A potom corporate governance. Jistě souhlasím s vámi. Dochází k liberalizaci a stát více privatizuje ale situace může fungovat jenom tehdy, když budeme mít jasný eh, rámec řízení tohoto typu společnosti. Děkuji. Děkuji pán Rybaru. Jistě. Eh, v bankovním systému v Evropě došlo k mnoha změnám a byla změna řada pravidel, například to Know Your Customer, Know Your Customer's Business. A je to implementováno, prosazováno více než dříve, ale stále ještě se setkáváme s tím, kdy eh, lidé přinášejí peníze nebo kupují eh, různé statky v Evropě. Jsou to eh, skorumpovaní lidé z Afriky, kdo to, to činí. Ještě to pořád probíhá. Například orgány Spojeného království pomohly Nigerii a byl e, zatčen bývalý ministr pro ropný průmysl v Nigérii a prostě ten proces ještě stále probíhá, kdy prostě peníze z Afriky jsou investovány do e, majetku v Evropě i jinde. Ale co je pravdu důležité, je, že se ta legislativa změnila a my si to velice vážíme. Na otázku finské kolegyně už bylo odpovězeno. na vás se chci obrátit, protože jsem rád, že vás vidím a hlavně vám velice děkuji za tu pomoc, kterou jste nám poskytla. Uh, používání, využívání těch navracených zdrojů. Tak eh, například v Nigérii jsme dostali nějakou miliardu dolarů zpět ze Švýcarska a byla tam podmínka, že se musíte peníze využít pro určité hmatatelné záležitosti, které budou přínosné pro lidi. A nakonec jsme s ním souhlasili, ale Vlastně, ale problém je v tom, že to jsou prostě naše peníze. Někdo nám je vzal a vyvedl je vlastně z naší jurisdikce. A pokud chceme ty peníze zpět, tak uh, musíme zase uh, chovat prostě v souladu s právem. A není nic špatného na to, že ty peníze budou použity náležitě. A když je třeba nějaká velká škola nebo nemocnice, a řekne se, tak ty ukradené peníze, které se vrací z Evropy, použijeme na vybudování této konkrétní nemocnice nebo školy, tak to vysílá určitý jasný signál. A e, vysocí zástupci eh, z Nigérie diskutovali se zástupci OSN a Švýcarsko právě ty peníze vrátilo a my jsme je využili na tyto sociální projekty. Protože nejde jenom o to mm, dostat peníze zpátky, ale také, aby produkovali nějakou hodnotu a postarat se o to, aby ty navrácené peníze nebyly promrhány. Děkuji vám. Rád bych poděkoval oběma řečníkům. Bylo to velice zajímavá akce, velice kvalitní slyšení. Dozvěděli jsme se mnoho o úsilí v Africe a možné roli EU. Velice vám za to děkuji. Děkuji také panu Fitzgibbonovi. Jeho eh, video umístíme na webové stránky, takže bude k dispozici všem. A dovolte mi také poděkovat za vaše písemné odpovědi, které jste nám poskytli a rád bych vás požádal o toto. Pokud jestli máme ještě nějaké další otázky, které vám chceme položit, abychom vám je mohli poslat písemně a budeme moc rádi, když nám je zodpovíte. Předseda děkuje všem, včetně i tlumočníkům a uzavírám tímto toto zasedání. Děkuji. Okay.